Mm, jedno oznámení. Kompetentní orgány mm, Velké Británie oznámili parlamentu zvolení pana Daniela Daltna, který nahradí zesnulého Filipa Bradborna od 8. ledna 2015 souladu s článkem 1 eh, zákona o volbách poslance Ruského parlamentu článku 4.1 jednacího řádu parlament bere na vědomí zvolení pana Daniel Daltna od 8. ledna 2015. Já chci přivítat nového kolegu a chci zdůraznit, že podle článku 3.2 jednacího řádu, než jejich, jeho pověřovací listiny budou ověřeny, tak pan Dalton zaujme svůj mandát v parlamentu a bude vykonávat všechna práva, která s tím souvisí, za předpokladu, že předem podepíše deklaraci, že nemá, nezastává žádný úřad, který by nebyl kompatibilní s funkcí člena Evropského parlamentu. Nyní přejdeme k hlasování.